další připomínky. V tom případě můžeme hned přistoupit k bodu číslo 7 a to je implementace společné zahraniční a bezpečnostní politiky, výroční zpráva. Já jsem zpravodajem, takže k tomu musím na začátku něco říci, toto je druhá výměna názoru k mé zprávě a dovolte, abych nejprve poděkoval vám všem, kteří jste přispěli k textu, zejména samozřejmě stínovým zpravodajům. Eh, dostal jsem 398 pozměňovacích návrhů k původnímu návrhu a eh, tyto pozměňovací návrhy podpořily naše pokračující úsilí pro ochranu multilat multilateralismu eh, a také znovu potvrzení globální strategie eh, všichni z vás navrhli, aby se EU stala efektivnějším a věrohodnějším globálním aktorem. Bylo by zatřeba zavést nové nástroje, aby se posílila koherentnost, aby se navýšila kapacita. Také jsem dostal mm, docela velký počet pozňovacích návrhů týkající se posílení role EP ve společné eh, zahraniční a bezpečnostní politice, zejména co se týče západního Balkánu a budoucí role NATO. A dále se pozměňovací návrhy vztahovala eh, k výzvě stále rostoucí ekonomické mm, eh, moci ve východní Asii a s tím eventuálně nové hrozby, eh, jako je kyberbezpečnost, hybridní ohrožení a klimatické změny. Kompromisní návrhy vlastně zahrnují koherentnost strategické zprávy a počítám s konstruktivní spoluprací se stínovými zpravodaji, která by se měla konat 28. listopadu ve čtvrtek ve Štrasburku. To bylo tedy eh, z mé strany a těším se na vaše připomínky týkající se těch 398 pozměňovacích návrhů. Nejprve má slovo pan López za SAD. Gracias. Děkuji, pane předsedo. My já nechci vztahovat teď do detaile pozměňovacích návrhů, těch 398. Chtěli jsme říci jenom málo slov. Za prvé chceme moc poděkovat za práci navrhovatele zpravodaje, tedy našeho předsedy. Je to opravdu eh, vynikající práce a myslíme si, že ve spolupráci se všemi dosáhneme velice dobré zprávy. Čtyři věci, kterými jsme, ke kterým jsme chtěli přispět našimi pozměňovacími návrhy. Za prvé chceme zvýšit hodnotu Evropské unie jako globálního hráče v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti. Potřebujeme, abychom byli silným globálním aktérem a na to potřebujeme nástroje, ať už je to v evropské diplomacii. Sice tady máme vysokou představitelku v SVČ, ale musíme spolupracovat a navýšit tento význam i z našeho Evropského parlamentu. Potom, co se jedná podpory našich hodnot, to se musí rozhodně odrážet v naší zahraniční politice. Původní text už se na to hodně odkazoval, naprosto s tím souhlasíme. Máme tady určitá normativa, pravidla a samozřejmě multilateralismus je třeba dodržovat v mezinárodních vztazích, eh, protože tyto jsou dnes ohroženy. A my jsme se snažili to, jak si zdůraznit a Agenda 2030, pařížská dohoda, NATO, NATO a role žen v procesu míru a bezpečnosti. Za třetí, jak už řekl náš zpravodaj, uznává ten scénář nebo přijmout ten scénář komplexnosti, složitosti doby, v ní žijeme, za zohlednění bezpečnosti, protože tady máme nová ohrožení, hybridní válku, nerovnost, klimatické změny, digitální ohrožení, dezinformace a e, svět soutěží, e, e, kde o svět soutěží několik silných mocností, aby byla Evropa schopna čelit této výzvě. A za čtvrté se tady zmiňujeme o určitých otázkách regionálních, Eh, protože chápeme, i tyto jsou relevantní pro Evropu v rámci zahraniční a bezpečnostní politiky, například eh, územní celistvost všech našich zemích i ve východním sousedství, stabilizace spolupráce eh, v Perském golfu na Perském zálivu, promiňte, to je také velice zajímavé, nukleární ohrožení z Iránu a nová aliance s Latinskou Amerikou, eh, která zažívá bouřlivé časy. A jinak souhlasíme eh, s návrhem zprávy a myslíme si, že naše pozměňovací návrhy přispějí ještě k lepšímu vyznění zprávy. Děkuji. Thank you. Děkuji. Těšíme se tedy na mm, čtvrtek ráno a nyní za Renew Baltmans. Děkuji vám, pane předsedo. Zpravodaj je v jedné osobě, už jsem to říkala minule, myslím, jádro té zprávy je dobré a myslím, že i v pravý čas že komise Ursula von der Leyen musí začít fungovat a je důležité, abychom i my jako parlament jasně dali najevo naše priority. A v této zprávě jasně říkáme, toto jsou naše priority. A také říkáme, co chceme mít jinak. Naše skupina Renew se zaměřuje na několik bodů. Za prvé nezbytnost zodpovědné, hmatatelné vůdčí role Evropy. To znamená, že musíme být jednotnější a vystupovat strategičtěji a silněji. To můžeme eh, signalizovat na venek jenom tehdy, když to budeme přijímat také uvnitř tuto hodnotu. A za třetí, mm, není to úplně napsáno ve zprávě, rádi bychom to posílili. Nejde jenom o zaměření na soft power, ale i na hard power. Takže evropská obraná kapacita, která je tak důležitá pro naši evropskou politiku. Za druhé, Musíme se snažit také zlepšit naší koordinaci interní a externí politiky, eh, geopolitická komise SOVČ, které vystupují proaktivně i preventivně. To je, myslím, velice důležité. Dále jsme předložili pozměňovací návrhy poukazující na strategický význam oblasti severního pólu a zdůraznit, že by bylo významné, důležité, aby se zde významně Evropská unie angažovala a také význam eh, partnerství EU a NATO. I když eh, hájíme ten rozvoj vlastní obrané kapacity, tak vztahy s NATO zůstávají nadále důležité, i když někteří říkají, že už to tak důležité není. Také si můžeme zde vzpomenout na amerického prezidenta, ale určitě nesmíme toto partnerství jen tak hodit přes palubu. Děkuji. Thank you, Hilda. Děkuji, Hildo. No, Budíková tu není, Jerome Rivier, prosím. Děkuji, pane předsedo. Moje poznámky mě asi, vás asi nepřekvapí, ale chtěl bych ocenit kvalitu vaší práce. Bylo mi potěšením si to přečíst. Pozměňovací návrhy naší frakce vychází z vůle zachovat ehm, kompetence členských států vzhledem k smlouvám. Společná, za Evropská bezpečnostní politika je v kompetenci členských států, takže nelze akceptovat žádný zásah do suverenity členských států, proto jsme ještě ostražitější, když čteme vaši zprávu, kde vy byste chtěl, abychom bezpečnostní politiku přesunuli více na federální úroveň a podporovali eh, co nejvíce pravidlo kvalifikované většiny. Proto v našem pozměňovacím návrhu chceme, aby národní parlamenty mohly všechny akty kontrolovat, aby eh, to byla eh, efektivní spolupráce suverénních států a proto Eh, také eh, nám eh, se nenacházíme v tojmu strategická autonomie Evropské unie, která vychází z federalistické logiky, kterou odmítáme. Také jediná efektivní spolupráce mezi členskými státy musí vycházet z pravidla jednomyslnosti a žádná země nesmí být v nebezpečí, že jí její politická, strategická, diplomatická politika bude vnucena. V oblasti bez bezpečnosti a obrany my dáváme přednost tomu, aby tato politika vycházela z principu spolupráce mezi členskými státy. A konečně nebo aktuální vývoj, vývoj e, e, nám dává zapravdu. E, my se domníváme, že efektivní spolupráce s NATO je důležitá a pro členské státy na to eh, by to ale eh, bylo lepší opustit společné velehní a eh, jsme proti navyšování pravomocí ZUO a neměly by se navyšovat pravomoci Evropské unie, které se vzdalují zájmům členských států a evropských národů. Děkuji. Merci, Jerome. Děkuji, jaká e R? ano, Fatiga, prosím. Děkuji. Pane předsedo zpravodaji, blahopřeji k vaší práci dosavatní. Těsím se na ehm, formulaci ehm, kompromisních návrhů, to není lehké. Ehm, vypracovat výroční zprávu v takových bouřlivých dobách, ale já to vidím pozitivně a myslím, že se nám podařilo úspěšně udržet ehm, jaksi pozici a slyšení naší vysoké představitelky a jak už bylo v případě eh, celé řady zahraničních otázek během uplynulého volebního období, tak po velmi pečlivé práci ve Štrasburku já si myslím, že dokážeme dosáhnout kompromisu a pozitivního výsledku. Děkuji, ano. Nikdo od GUE tady není. Všichni jsou ve Finsku, jestli to dobře chápu. Takže nyní EPP žádala o slovo pan Sikorský jako první a potom Tajanda Sesku. Pane předsedo, já doufám, že vás ve Washingtonu zaujalo jako mě, že ty rozdíly jsou, jsou zásadní mezi republikány a demokraty ve Spojených státech, ale přesto se shodují na jedné věci, že Spojené státy se nachází v globální že generační boji um, o dominanci s Čínou a snaha mm, jak si vyrovnat se s Čínou Eh, má velkou podporu ve Spojených státech. Já mám z toho trošku obavy, protože ve Spojených státech je pokušení takové přesvědčovat nás ke společnému pohledu na Čínu metodou exportu amerických finančních a, a právních pravidel, jak to zvládli v případě Iránu, ale Čína je daleko důležitější. A ať si o aktiv, aktuální vládě myslíme, nebo o, vládě, o stylu jejich vlády, tak eh, hovoří o tom, že se zneužívá obchodní systém mezinárodní a, a poštovní systém a že některé Eh, věci, které se tváří, že, že jsou obchodní, jsou vlastně strategické a, a dochází pak k porušování pravidel. A my musíme spolupracovat, abychom toto sklidnili. Takže já bych vám doporučovala, chtěl bych požádat o podporu, Eh, mého pozměňovacího návrhu 1, 3, 7 a 3, 5, 8, kde navrhuji, abychom měli jaksi výměnu informací a, a některé tyto transfery a, a investice se zaměřily na eh, země, o které jde a abychom měli jistotu, že konkurence nebude mít ne- nekalou výhodu oproti nám. Děkuji. Doufejme, že váš návrh bude zahrnut, nicméně potřebuji většinu stínových zpravodajů, ale jinak bych to rád eh, přijal do mm, návrhu zpravodaje. Pan Bazesku? Děkuji. Dovolte mi nejprve, abych vám poblahopřál k velice ceným myšlenkám vašeho, ve vašem návrhu zprávy. Přiznám se, že mnoho mých pozměňovacích návrhů vychází ze základních myšlenek vaší zprávy. Moje pozměňovací návrhy vychází z myšlenky více srozumitelnosti a pevnosti v naší společné eh, bezpečnostní a obrané politice. Hlavní poselství tohoto návrhu zprávy se týká strategické nezávislosti v Evropské unii, kterou tolik potřebuje. Poutud, pokud budeme mít bezpečnostní politiku fragmentovanou, budeme eh, čím dál méně významní v, při globálním rozhodování. Myslím si, že zahraniční politika, jednotná zahraniční politika a představa obnovené konsolidace vztahů s našimi dřívějšími spolenci a rozvoj vztahů s novými partnery, to jsou samé dobré nápady a názory, které si zaslouží dál rozvíjet. Mm, představa, že bychom se vrátili ke konsolidovaným vztahům se Spojenými státy a s transatlantskými partnery, to znamená včetně Kanady, to je velmi dobrá cená myšlenka, která bohužel dnes v důsledku různých nezralých prohlášení jsou spochybňovány některými evropskými lídry. A proto velice oceňuji a podporuji myšlenku konsolidovat na transatlantické vztahy prostřednictvím mých pozměňovacích návrhů. A na závěr, pokud budeme ještě pár let eh, rozvíjet eh, fragmentovanou zahraniční politiku, Evropská unie čím dál více bude ztrácet na významu na světové úrovni. Evropská unie se omezí na příjemce globální politiky, kterou Spojené státy, Čína a Ruská federace e, prosadí. Evropská unie bude pouze přijímat tyto vnější vlivy. Děkuji. Děkuji. Ještě jedna žádost o slovo Charlie Weimes EKR. Děkuji. Ehm, především bych vám chtěl poblahopřát k velice dobře koncipované zprávě, nicméně mám pár věcí. které z, pohl- z takového konzervativního pohledu, eh, z historického pohledu a z pohledu mezinárodního práva, mezinárodní vztahy patří mezi hlavní charakteristiky nezávislých národů. Takže my jsme předložili pozměňovací návrhy za EKR a já nyní hovořím o návrzích, eh, abychom se zbavili práva veta v, v, v radě u zahraniční politiky a místo toho zavedli eh, kvalifikovanou většinu v zájmu efektivnosti, ale myslím si, že to je spíš vůle centralizovat a, a hlavní města členských zemí by se o, jaksi odstly mimo, ale ty demokratické základy eh, se nachází jaksi v jádru zájmu eh, lidů každé členské země. Takže si myslím, že bychom my tady ve výboru měli uvažovat o tom, jestli by nebylo tedy lepší eh, rovnou přejít k mezistátnímu přístupu, protože v té zprávě je celá řada věcí, které si zaslouží podpořit, ale pokud by se eh, v zahraniční politice mělo přeskakovat názory některých členských států, bylo by to porušením národní eh, suverenity, takže já bych proti takovým pokusům protestoval a moje frakce mě eh, v tomto podporuje. Dobře? Děkuji kolegové za vaše připomínky. Těším se na 28. listopadu, nejprve ve Štrasburku to snad projdeme a pokryjeme co nejvíce pozměňovacích návrhů, co byly předloženy. Hlasování ve výboru AFET je e, naplánované na 4. prosince a na plenárce to bude v týdnu od 14. do 16. prosince. Takže rovnou přistoupíme ke zprávě CSFP a e, já zase budu si dám slovo, protože zpravodaj Arno Dažon se omlouvá, že tady není a požádal mě, abych eh, promluvil místo něj a já vám tedy tady sdělím, co on nám chce říct. Pan Danjean se omlouvá, že tu není. Předložil návrh výroční zprávy o bezpečnosti obrany před necelými dvěma týdny v tomto výboru. Poslanci z různých politických frakcí se vyjádřili eh, k textu celkově asi pět pozměňovacích návrhů bylo předloženo všemi politickými frakcemi a překlad pozměňovacích návrhů zatím běží, budou k dispozici na konci týdne. Pan Danjean potom všechny pozměňovací návrhy projde a e, skontaktuje stínové zpravodaje, aby e, dosáhli kompromisních návrhů, především tam, kde je pozměňovacích návrhů nejvíce a e, každý návrh se bude maximálně snažit zohlednit a doufá, že proběhne konstruktivní spolupráce se stínovými spolu, Eh, zpravodaji, aby text byl vyvážený. V výboru AFED se bude hlasovat 4. prosince a na plenárce v lednu. Je to tak? Dobře. Moje zpráva v prosinci a jeho je tedy naplánovaná na leden. Aha. Nebo oboje v prosinci? Moje zpráva má být předmětem hlasování v prosinci a zpráva pana Dažan v letnu, to jsem překvapen. Z pravidla ono to jde spolu. Vyřešíme to, zjistíme, co a jak. Takže to bylo prohlášení pana Dažan. A kdo si přeje vystoupit? Risokobilios. Uh, Velmi stručně. Zpráva je to důležitá o bezpečnosti a je tam celá řada dobrých nápadů a myšlenek. My jsme předložili mnoho pozměňovacích návrhů taky, ale když se na to podíváme celkově, tak minimálně pro nováčky v Evropském parlamentu, tam vidím jednu věc, která vyžaduje trochu vysvětlit a vyjasnit a to je ten koncept strategické autonomie. Je to čím dál populárnější, nejsme tak úplně proti, ale vědět jasně, co se tím myslí, O tom jde. Strategická autonomie je pro Evropu potřeba a, a, a kde to je potřeba, to je hodně podobné. A my často hovoříme o určitých snech, ke kterým nikdy nedojde. Považujeme strategickou autonomii Evropy E, EU, e, takže by EU měla strategickou autonomii v oblasti e, jaderných sil a jaderných zbraní. Pokud ne, no tak tomu musíme rozumět, je třeba to chápat. Na to je klíčové, pokud hovoříme o našich odstrašujících silách proti ruským jaderným zbraním, takže já bych byl proto, možná tam není vyloženě takový pozměňovací návrh, ale abychom přesně si řekli, jak rozumíme strategické autonomii, co je jejím cílem, kdybychom byli připraveni ji použít, to, to bych ocenil. Dobrá, děkuji. Zatím už se to vyjasnilo, obě zprávy budou na plenárce v lednu předmětem hlasování, takže to jsem popletl já. Taky se omlouvám, že jsem nejprve dal slovo panu Kabiliovi, protože vlastně první měli mluvit stínoví zpravodajové, ale někteří tu nebyli. Tak, pan Ramkováč z SAD. Děkuji. Já budu mluvit maďarsky. Za SAD já jsem stínový zpravodaj k této zprávě, kterou teď máme na stole. A mohu říct, že jsme předložili velký počet pozměňovacích návrhů, ale to neznamená, že bychom neměli úzkou a přátelskou spolupráci s panem Danžanem. Já mu za to děkuji. Já budu stručný čtyři stručné poznámky, když dovolíte. Ty jsou pro nás obzvlášť důležité. Za prvé, doby, kdy kolem nás bylo tolik konfliktů a výzev, tak v takových dobách je důležité, aby CFSP a další integrace nám umožnila jednat společně, protože pokud budeme e, fragmentování v naší zahraniční bezpečnostní a obrané politice, tak těm výzvám nebudeme schopni čelit. Za druhé, západní Balkán. Nezapomínejme, že 20. století začalo obrovskou strašnou válkou, která začala na Balkánu. Je to nedostatečně rozvinutá oblast se spoustou etnických konfliktů, hluboce zakořeněných a jakmile tam zbyde jakýkoliv volný prostor, tak to ještě vyplní Ruská federace. Takže je důležité věnovat zvlášť velkou pozornost západnímu Balkánu. Za třetí, nedávno jsme hovořili o hybridních hrozbách V této zprávě bychom měli věnovat zvlášť velkou pozornost hybridním hrozbám. Vždy je jim věnovaná samostatná kapitola. A v neposlední řadě e, přechod k, k hlasování kvalifikovanou většinou by daleko lépe fungovalo. Thank you. Děkuji. Další za ty tady nejsou. A není Jerome Rivier. Děkuji, pane předsedo. Já mám stejné eh, poznámky jako předřečník, je to, nebo jako u minulé zprávy. Eh, krásná zpráva, ale podobná filozofie, která vedla ke stejným pozměňovacím návrhům. Naše pozměňovací návrhy chtějí připomenout a garantovat suverenitu členských států při výkonu ehm, bezpečnostní obrané politiky. Eh, koncept eh, strategické ke autonomie a, um, voje, a evropských sil podle našeho názoru znamenají další pokus Evropské komise přivlastnit si kompetence, které by měly být výlučně vyhrazeny členským státům. Skupina Identita a demokracie spíš podporuje spolupráci mezi státy, eh, jak to v, eh, ilustruje třeba podnik Airbus a dnes asi by takové, mm, takový podnik nebo takové dobrodružství vzniknout nemohlo, protože Evropská komise chce všechno kontrolovat a e, dusí e, iniciativu členských států. Proto jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů, které mají nahradit strategickou autonomii EU e, spoluprací členských států a, eh, a je proti vytvoření generálního ředitelství pro obranu a bezpečnost eh, a především v oblasti poskyt, eh, zasobování materiálem. Tam, jak správně řekl Camus, je špatně nazvat věci znamená zhoršit neštěstí světa, takže geostrategický komplex eh, evropských zemí je, eh, eh, ohroženo kandidátskou zemí, která je hodně destabilizující a agresivní, a to je Turecko a e, fond pro um, obranu by měl být pod kontrolou rady a ne, nebyl zaměřený čistě na obranu, ale spíš na spolupráci v oblasti spravodajských služeb, satelitů a boje proti organizovanému zločinu a terorismu. Mnoho našich pozměňovacích návrhů e, pramení zdravého smyslu a zdravého rozumu vyplývají ze smluv a doufáme, že vás přesvědčíme o zdravém jádru těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji Žeromu Rivierovi. Než budeme pokračovat, já tady vítám naše zvláštní hosty, eh, naš, kteří sedí eh, vzadu v sále vítám mezináboženskou delegaci z Gruzie, kde jsou zástupci pravoslavné církve, muslimského společenství, arménské pravoslavné církve a židovské komunity z Tbilisi. Já je vás vítám a přeji vám příjemný pobyt v Bruselu. Velice oceňujeme váš eh, příspěvek k míru a spolupráci v velice hm, jaksi kritické oblasti. Máte mnoho přátel napříč eh, politickým spektrem eh, v tomto parlamentu. Vítejte mezi námi. A nyní dávám slovo jednomu a zvlášť velkému příteli Gruzie Michalu Galerovi. Děkuji, ale to není tedy dnešní téma. Já jsem měl, měl hovořit, nebo já, já mm, povečeřím s našimi hosty a budeme mít příležitost si o tom promluvit. Už deset let jsem koordinátor pro obranu a bezpečnost a tak jsem si dovolil také předložit pár pozměňovacích návrhů, které považuji za konstruktivní. A Rád bych se vrátil k jedné věci a to je ten pojem strategické autonomie. Já si myslím, že to slovo nebo ten pojem si zaslouží definici, politickou definici. E, to není právní pojem, ale je potřeba mu dát politickou definici. Myslím si, že ve stávající situaci, ve které se nacházíme, je velice důležité, že když čelíme e, situaci e, kdy EU se rozhodne být aktivní a má dohadu, dohodu s NATem, e, že bude e, využívat zařízení NATO a třeba pan Arduan je opačného názoru, tak e, že bychom neměli být aktivní v Balkánu, Libii a podobně, tak to může zablokovat, protože na to rozhoduje jednomyslně a pan Erdogan má jiné, jinou agendu. On může blokovat všechny naše aktivity, pan Erdogan Eh, všechny naše kapacity a schopnost jednat jako EU a eh, pokud budeme zcela závislí na NATO, taky to, myslím, znamená, že potřebujeme dostatečnou průmyslovou základnu, kde budeme vyrábět to, co potřebujeme, abychom se mohli sami zásobovat. Eh, to je taky otázka strategické autonomie, čili to jsou dva aspekty, které patří k definici takového hm, komplexního pojmu ale také bych chtěl jasně říci a podpořit eh, některé kolegy eh, v oblasti bezpečnosti a eh, zahraniční politiky. Proto, abychom byli relevantní, tak musíme dospět k hlasování kvalifikovanou většinou. Ne v tom smyslu, že by nějaká většina donutila členský stát zapojit se do vojenského konfliktu, do kterého se zapojit nechce, to je jasné. Ani, ani jednomyslnost bez dotčeného státu nemůže nikoho donutit připojit, zapojit se do vojenského konfliktu nebo do mise, které se nechce účastnit, to je jasné. Ale konstruktivním způsobem Eh, ti, kteří se nechtějí zúčastnit, ty se mohou zdržet a ostatní mohou pokračovat a pak eh, lze k tomu přistupovat konstruktivně. A já nemám rád slovo suverenita. Víte, co znamená suverenita? To není jenom schopnost říci, co chcete, ale taky to implementovat. A my jsme viděli samotnou suverenitu, která eh, tvoří e- relevantnost, protože můžete mávat prápory, jak chcete, když budete sami tak nedokážete prosadit nic. A to e, znamená, že suverenitu lze vykonávat jedině tak, že když budeme společně a potřebujeme tu kritickou hmotu, e, kterou, které dosáhneme jedině, když budeme e, společní a spojení. A mm, takže proto pozměňovací návrhy, které směřují k rozhodování kvalifikovanou většinou. Děkuji. Okay, thank you, Michael Gala. Děkuji panu Gálerovi. A ještě chce hovořit Charlie Weimers, Radek Sikorský, Charlie. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, rád reagoval na to, co říkal pan Gáler. Zmiňoval zde suverenitu. Jsem ale toho názoru, že jediná možnost, jak obhájit svoji suverenitu, je to, že se nebude předávat moc do Bruselu. Existuje účinné prostředek mezinárodní spolupráce svobodných národů, které se rozhodnou, že nebudou mm, postupně předávat svoji obranu. Tvoje země, Německo, naše země, Švédsko mělo destruktivní politiku v oblasti obrany, téměř likvidační. Takže možná bychom měli napřed pracovat na tomto aspektu, než všechnu tu moc předáme do Bruselu pod záminkou, že země samotné nic nezvládnou. Děkuji. Ano, já bych se ještě dostal k tématu kvalifikované většiny. Ta umožní to, že některé země převálcují jiné, ale já se nyní obracím na všechny poslankyně a poslance, kteří eh, si chtějí vyjasnit jednotlivé pojmy a těmi se chci připojit. K tomu patří také strategická autonomie EU. Co to znamená? Znamená to, že může EU vystupovat na mezistátní úrovni, znamená to, že EU může vytvářet separátní bezpečnostní struktury vedle transatlantické spolupráce. Tyto všechny záležitosti je třeba vyjasnit předem, protože jinak by v té diskusi panoval příliš velký neklid. Navíc se hovoří o tom, že praktická operativní realizace obrané politiky je sdílená pravonost členských států, tak jak to celé má fungovat požadavky Bruselu přijdou do členských států a ty potom budou mít povinnost realizovat je? Protože to budou také požadavky na placení příspěvků do rozpočtu. Ale posílí to také obranu? To je třeba vyjasnit, protože jinak zavládne znepokojení i mezi evropskými občany. Děkuji a nyní Radek Sikorský. Děkuji. Já bych jenom rád zareagoval na kolegy, kteří hájí eh, národní bezpečnost v oblasti obrany a bych jim připomněl, že jsme takovou absolutní suverenitu ve vojenských věcech měli ve 30. letech. A myslím si, že si nechceme zopakovat tuto zkušenost, že už nás mnohému naučila. A na adresu Jeroma. Myslíš si, že třeba moje země, Polsko, má jakýkoliv národní zájem v Čadu, v Mali, ve Středoevropské republice. Třeba v těch místech, které jsou ale důležité třeba pro Francii. No nemáme tam žádné zájmy. A nikdy bychom tam nevyslali naše vojska, která jsme vyslali v rámci misí EU, kdybychom nebyli toho názoru, že jsme prostě společní členy jedné rodiny, která má určité společné věci, které považuje za důležité. A to je to, jak e, funguje EU. Takže pokud chcete být suverénní tímto způsobem, tak pak ale nemůžete počítat s námi, že pomůžeme vám. No a rád bych zpravodajům také doporučil ten e, pojem e, evropských bojových skupin, European Battle Groups, selhal po tolika letech. Protože měli jsme zde kolem toho tolik diskusí a záležitosti a nikdy se to nevyužilo. A já tady upozorňuji na svůj pozměňovací návrh, který navrhuje, aby se transformovaly ne na úroveň jednotlivých eh, brigád eh, vnitrostátních sborů, ale aby to financoval evropský rozpočet, aby tam bylo z politického hlediska velení Evropské rady a aby se neskládaly z nějakých podjednotek členských států, jako je to nyní, ale aby přijímali dobrovolníky z členských států. A potom bychom vypra- eh, vybudovali takovou kapacitu, která by, kterou by bylo možné použít eh, v případě nějakého naléhavého nebezpečí, které nemůžeme předem odhadnout. Děkuji. Ještě nějaké otázky? Jedna reakce Žeroma a potom musíme tento bod uzavřít. Možná, že mi bude stačit velice stručná odpověď. Jsem tak trochu překvapen, jakým způsobem eh, tato otázka byla pokládána, co se týče angažovanosti celé řady členských států v subsahárské Africe a prezentace, která byla předložena proto, aby tady došlo k určitému neokolonialistickému obvinění nebo obvinění z neo kolonialismu Evropy v subsaharské Africe. Drazí kolegové, důvod, proč tam jsme, je bojovat proti šíření islámského terorismu a proto, aby se nešířil na naše území. A já doufám, že tady dojde k zasou, protože to se týče bezpečnosti občanů a je třeba bojovat proti terorismu všude, kde vzniká. Takže si myslím, že to je velice významná mise. Okay. I think we'll leave it there. Dobře, myslím si, že to můžeme, že teď můžeme skončit. Já vím, že Danjean se těší na to, že se setká se stínovými zpravodaj. I já se na to těším a budeme hlasovat ve výboru nejprve, jak plánováno, a potom v Bruselu. A tím se dostávám k bodu různé, nic jsem nedostal do různého a a FEC se jde na dvou mimořádných zasedání, zasedání před řádným zasedáním 5. prosince v Bruselu. Bude mít společné zasedání AFETu a SEDE a to bude tento čtvrtek 21. listopadu. Budeme tady mít eh, rozhovor k mírotvorným operacím OSN Eh, jistě tam budou kolegové Pepe, to už je zajištěno, a potom AFET a DROA, čili právní výbor, se bude konat v pondělí 25. listopadu od 7 do půl deváté, kde bude výměna názoru s, nos, s laureátem Sacharovy ceny za rok 2019. Takže tím jsme dospěli k závěru našeho zasedání a teď prosím koordinátory EPP, SAD, Renew, IDSAD SAD zůstanou v místnosti. Ostatní skupiny mohou tady zůstat samozřejmě chtěli, protože my musíme dokončit ten dopis, který předložíme předsedům výboru. A budeme pokračovat za dvě minuty.